Eh, tím zahajuji eh, eh, schůzi, která byla přerušena 19. dubna 2018. Zápis z 19. dubna byl, byl rozdán. Jsou hm, připomínky? Tím zápis